frakce nebo alespoň 40 členů nevznese žádost, aby byly předloženy k schválení. Texty naleznete na webové stránce vládního zasedání, názvy budou zveřejněny v zápisu tohoto zasedání.